novou nominaci do delegace. Tato nominace bude zveřejněna v zápisu. Pokud do schválení příštího zápisu se neobjeví žádné připomínky, bude tato nominace považována za schválenou.